Drazí kolegové, přeji vám krásný dobrý den. Začneme. Krásný dobrý den. Monsieur Wim van de Kamp, Pane Wim van de Kamp, čekáme na vás. Mes chers collègues, je... Drazí kolegové, doufám, že jste strávili všichni příjemné prázdniny a že jste přišli nabití pro náš rok pracovní, který bude velice náročný. Tím jste varováni, protože v nás čeká velmi hutný rok. Nevím, jestli bude příliš dlouhý. Nevím, jestli bude příliš dlouhý. Bude dlouhý, ale nevím, jestli bude příliš dlouhý. Takže nemáte-li námitky k návrhu pořadu jednání, je pořad jednání schválen. Schválení zápisu ze schůzí 9. a 10. července 2018 může být schválen, nemáte-li žádné námitky. A než přejdeme k hlasování, drazí kolegové, Jak všichni víte, eh, školní prázdniny eh, byly zahaleny do smutku díky katastrofě, ke které došlo v Itálii 14. srpna. Most Morandi na dálnici A10, který spojuje Janov, Savonu a Ventimiliu, se zhroutil. Oficiální bilance tragédie bohužel je 45 mrtvých. Já bych velice ráda ve jménu nás všech, kteří jsou zde přítomni, vyjádřila svou nejhlubší soustrast rodinám obětí. K této tragické bilanci se připojují stovky osob, které přišly o bydlení, eh, protože bydleli pod zrouceným zbořeným mostem, který spadl na obytnou zónu. Je to čtvrť, eh, která je nyní opuštěná. Eh, Týká se to podniků, obchodů, každodenního života našich evropských sousedů a to vše během okamžiku. Proto bych ještě jednou ráda připomněla, že je třeba vyjádřit naši solidaritu a sympatii všem těmto občanům. Co se týče financování, náš výbor vždy, vždy bojoval jedním hlasem za to, abychom vybojovali financování v celé Evropské unii do infrastruktur, bezpečných do infrastruktur moderních zejména v oblasti nadnárodních evropských sítí. Budeme pokračovat v tomto úsilí ještě odhodlaněji na základě této katastrofy. Opakuji. Ale je to nezbytné. Naši evropští občané mají právo a rovněž potřebu mít moderní, bezpečné a účinné infrastruktury, které doprovázejí jejich život každý den v bezpečí. V rámci naší práci týkající se mechanismu financování pro infrastruktury se budeme zaobírat velice bedlivě opatřeními, které se uskutečňují pro zabezpečení našich infrastruktur, kontrolu, povinnosti údržbu a také řízení silničního provozu, kultura preventivních akcí a modernizace systému dopravy musí být v srdci našich debat. A musí vyústit v politické akce a tudíž také pro veře, do veřejných akcí a je to naše povinnost. Nemohu zahájit zasedání našeho výboru, drazí kolegové, aniž bych vás nevyzvala k minutě ticha, abychom uctili oběti této tragédie. Prosím pěkně, zvěněte se, uctěte je minutou ticha. Merci à vous, cher... Děkuji vám. Začneme hlasování. Paní Demonte, vidím, že nemáte sebou hlasovací kartičku. Děkuji, paní předsedkyni. Chtěla jsem vám velice poděkovat. Chtěla jsem poděkovat také všem členům našeho výboru za vyjádření této solidarity eh, v těchto obtížných dnech eh, pro pozůstalé v Itálii ale e, je to obtížné pro všechny občany, kteří teď musí e, žít svůj každodenní život. Je důležité, že výbor projevil tuto solidaritu i co se týče budoucí podpory města. Podpora této oblasti, která je dnes naprosto zablokována z titulu chybějící infrastruktury. Děkuji vám mnohokrát. Já budu hlasovat rukou. Děkuji vám mnohokrát, paní Demonté. Mm, takže Vin Will také poznamenal, že je potřeba eh, soustředit se na turismus, na dopravu, protože to vše propojoval most a my už si děláme vše v našem výboru pro to, aby tomuto městu se pomohlo. A to je důvod, proč budu vést příští týden rozhovor se všemi koordinátory. Rovněž chci poděkovat na začátku našeho zasedání tlumočníkům, chci jim poblahopřát k jejich práci, poděkovat jim. Vím, že konec roku byl eh, tak trochu obtížný, a očekávám, že můžeme začít na dobrém základě a moc vám za to děkuji, že nás doprovázíte. Děkuji za vaši práci. Eh, a neříká se, tlumočnice říká se překladatelé, ne, vy si vyberte, pravý paní předsedkyně. No, my jsme tlumočníci, takže teď jdeme hlasovat. A začínáme hned s rozpočtem Evropské unie 2019. Náš zpravodaj je pan Telička. Okamžitě učiníme zkoušku. Zda máme dostatečný počet pro hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Tady už takhle brzo ráno někdo hlasuje proti. Dobrá, takže začneme. Nám to nefunguje. Dobře, tak si změňte místo. Už to funguje? Doufáte? No, tak já doufám s vámi. Dobře, začínáme. Pozměňovací návrh 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 53, 40, 81, kdo je pro, proti, zamítnuto. 53, 75, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 53, 66, pro, proti, zdržel se, přijato. 53, 67 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. Dobrá, takže kontrola. Zahajuji hlasování 53, 69. Ne, 67 opravuje se paní předsedkyně. Uh, ukončuji hlasování. Přijato. Měl jste pravdu. 53, 69, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 53,70 pro, proti, zdržel se, přijato. 53,71 pro, proti, zdržel se, přijato. 53,87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53,89 pro, 5389, pane Wim van de Kampe. Obraťte si stránku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, 5389 ověřujeme. Dobrý den, pane Ertuge. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Důvěřujte mi, pane Van Vim de Kampen. A teď 53,76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 53,73 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53,50 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53,72 pro? Proti? zdržel se, přijato 53, 51 pro, proti, zdržel se, přijato 53, 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 53, 52 pro, proti, zdržel se, přijato 53, 53 pro 53, 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 53, 86 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53, 75 pro, proti, zdržel se, přijato. 53, 77 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 53,85 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 53,93 pro. Proti. Zdržel se. Dobře, ověříme, to nebylo to jasné. Ověřujeme 53,93. Zahajuji hlasování. <clears throat> Ukončuji hlasování. Přijato. 53, 54 pro, proti, zdržel se, přijato, 53, 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 53, 74 pro, proti, zdržel se, přijato, 53, 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 53, 64 pro, proti, zdržel se, přijato. 53, 78 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53, 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53, 98 pro, proti, zdržel se, Není to jasné. Takže znova ověřujeme 5398, zahoj hlasování. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 53, 55 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 53, pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto dvě stejné, dva stejné pozměňovací návrhy 53, 56, 53, 97 pro, proti, zdržel se, přijato 53, 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, dvě zhod, dva zhodné návrhy 53, 57, 53, 96 pro, proti, zdržel se, přijato Opět dva zhodné 53, 58, 53, 95 pro, proti. Zdržel se, přijato 2, 53, 59, 53, 24 pro, proti. Zdržel se, přijato 53, 91 pro, proti. Zdržel se, přijato. 53,60 pro, proti, zdržel se, přijato. 53,61 pro, proti, zdržel se, přijato. 53,62 pro, proti, zdržel se, přijato. 53,63 pro, proti, zdržel se, přijato. 53,80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A budeme pokračovat. Kompromis jedna kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis dva pro, proti, zdržel se, přijato. šest pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro. Proti. Zdržel se. To je těsné, takže prosím, k sedmičce zahoj hlasování. Ukončuje hlasování. Ano, bylo to velmi těsně, ale přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, Přijato. 17 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 4. Kompromis 4 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 5 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis 6 pro. Proti. Zdržel se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 26, eh, pardon, 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zahoji hlasování o celé zprávě. Zahoji hlasování, prosím. Ukončuji hlasování. 33 pro, někdo proti, tři se zdrželi. Srdečně blahopřeji, pane Teličko, vaše zpráva byla dnes přijata. Continuous. A teď budeme pokračovat v našem programu. Je to stanovisko k Euro 5 homologace vozidel a zpravodajkou jsem já. Takže pustíme se do toho. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Chcete to ověřit? Můžeme. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo jedna. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Musíte pořádně zvedat ruce. Kde pro? Ještě jednou. Kde proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže eh, to odhlasujeme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměnáci návrh číslo 3, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. FFA a LD se netváří moc jistě, takže to věříme elektronicky. Jsme u pozměňovací návrhu číslo 3. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. Číslo čtyři, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Číslo pět. Chcete to odhlasovat na jednou všechny? tyto, ale někdo je proti, takže to nejde, musí to být eh, od pětky až po desítku, to chcete odhlasovat najednou. Eh, já si nejsem jistá, říká paní předsedkyně. Budeme pokračovat tak, jak je to tady. Číslo 5, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 6, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 7, kde e, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 8, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 9, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Číslo 10, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 11, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Chcete to ověřit? Tak eh, prosím, ověříme číslo 11. Můžete hlasovat. Končím hlasování. E, zamítnuto, já jsem to viděla. Pane uh, Van de Kampe. A teď ještě poznávací číslo 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Eh, zamítnuto, ale můžeme to ověřit, jestli chcete. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď eh, celý text. Elektronicky můžete hlasovat. Končím hlasování. 33 pro, jeden eh, proti. To se stává. A tři se zdrželi. Tato zpráva je tímto přijata. Děkuji vám. A teď budeme pokračovat s naším programem. Je to zpráva pana Van de Kampa. Si vous sortez, s'il vous plaît, sortez en... Jestli odcházíte, tak prosím potichu. Mais... mon truc. Allez, sortez en silence si vous voulez bien. Potichu, prosím, odcházejte. Allez. Monsieur Wim van de Kamp, est-ce que... Pane van de Kampe, jste připraven? Vážení kolegové, pokud si chcete vyprávět o svých dovolených, tak to prosím eh, dělejte mimo sál. Teď se dostáváme k prezentaci jedné z nejdůležitějších zpráv z vlastní iniciativy. Během tohoto volebního období je to zpráva, která je věnována jednomu velmi důležitému tématu týkající se budoucnosti dopravy. Je to, eh, to slavné autonomní řízení vozidel v Evropské unii a já hned dávám slovo zpravodajovi této eh, zprávy, panu Van de Kampovi a potom eh, samozřejmě dám slovo i ostatním, včetně Evropské komise, aby nám také dala k tomu svoje stanovisko. Máte slovo, pane Van de Kamp. Mevrouw de voorzitter. Eh, Okrát děkuji, paní předsedkyně. Jsem nesmírně rád, že všichni se sem zase vrátili v pořádku a chtěl bych popřát paní eh, Ayla Sende co nejlepší zdraví, protože byla sice operována, ale teď už je velice čilá, takže jsem ráda, že se, rád, že se zase vidíme. A určitě eh, všichni máme hodně energie na další období. Jak už jste řekla, paní předsedkyně, a neříkám to, protože jsem zpravodaj, ale protože ten eh, předmět, to téma je opravdu velice důležité pro Evropskou unii. A je také nesmírně důležité, abychom si uvědomili, že Evropská unie to není jenom o řeckých dluzích nebo o dohledu nad hranicemi nebo o politice azylové, ale v současné době máme co dělat s velice významným technologickým vývojem a je to vývoj, který bude mít mimořádný význam pro celou Unii. Nejenom kvůli vnitřnímu trhu, ale také kvůli tomu, že máme politiku inovací, a technologického rozvoje. Je to zpráva z vlastní iniciativy a jak vidíte, já nehovořím v ním pouze o osobních automobilech a nákladních vozidlích, ale dokonce i o vlacích, lodích, dokonce i o letecké dopravě, protože vývoj se odehrává také v oblasti metra a lehkých kolejových vozidel. Ve Vancouveru mnohé podzemní vlaky například eh, už eh, fungují bez lidského zásahu. A otázka lidského zásahu, to je samozřejmě velice důležitá, k tomu se dostanu. Eh, nakonec existuje velká konkurence s USA a Čínou. 27. Dnes jsme byli v Silicon Valley na návštěvě a bylo možné si uvědomit, že tam si všichni evidentně myslí, že e, jsou na prvním místě, že hrají úlohu předáků. Ale myslím si, že i automobilový průmysl v Evropské v Evropě může fungovat e, nejméně stejně dobře jako ten jejich, možná dokonce se ujmout vedení. Myslím si, že už bychom neměli mít komplex méněcenosti, neměli bychom si myslet, že USA jsou jednoduše lepší a Číňané vždycky rychlejší. A myslím si, že eh, se zprávy CITA pana Huhej vyplývá, že není nejmenší důvod, abychom trpěli komplexem méněcenosti. Musíme se naopak dívat dopředu a mít sebedůvěru a ne, aby si 28 zemí myslelo, že jsou podřadné ohledně někoho jiného. Myslím si ohledně vůči někomu jinému. Rychlost je velice důležité a to není ta nejsilnější zpráva Evropské, stránka Evropské unie, zejména pokud jde o legislativu, zejména environmentální legislativu. Tady je třeba jednat rychle, jednat okamžitě a vidíme to i v recitálu D v úvodu mé zprávy. Tam to zdůrazňuji. Pak je tady další důležitá záležitost. Je to 28 zemí, které to mají dělat Eh, dohromady, nebo to snad bude dělat každá zvlášť? Myslím si, že Nizozemí je dobrým příkladem, na který se můžeme všichni dobře podívat. Děkuji také komisi za to, jakým způsobem nás stimuluje, vytváří podmínky, podpítky. Určitě tomu bude nadále i v budoucnosti stejně. Myslím tím na druhý program. Pak také na eh, prohlášení z Amsterdamu z roku 2016, také to zmiňuji. Pak je velice důležitá otázka startupu, tedy tato fáze začátku startupu je velice důležitá. Velice jste nám pomohli právě v tomto období startupu. A musíme si také uvědomit, že vozidla skutečně závisí na tom, jak rychle se rozběhnou startupy, aby tedy vývoj v oblasti vozidel uh, probíhal rychleji. Tady musíme pořád na to tlačit. Paní předsedkyně, jak jste nám zcela správně připomněla, zdaleka ne všechno lze vyřešit ve správě, v jakékoliv správě. Se tady jsou vždycky určitá omezení, termíny a podobně. Ale já se snažím co nejlépe této příležitosti využít. Chtěla bych také použít i region, regionální, výboru regionu a Ekosoku za jejich stanoviska. Já opravdu eh, přihlížím k jejich názorům velice vážně pozměňovacích jich a velice se těším, že Inko, Jury a Itre také předloží svá stanoviska. Víte také, že ochrana údajů v případě um, autonomních vozidel je velice důležité a také eventuální trestní zodpovědnost. E, to je opravdu právní oříšek a musíme se mu věnovat. Musíme si položit otázku, zda opravdu budou všichni ochotni k tomu přispívat, k tomuto vývoji. A v posledním odstavci nám právě připomínám tu možnost, že lidé vlastně mohou být jistou obtížnou překážkou v tomto procesu. Zdůraznuju otázku bezpečnosti a důvěry v autonomních, vozidel, v autonomních vozidlech. Čili to je vše, co jsem chtěl k tomu říct. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Van de Kampe, a teď pan Liry má slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a zdravím vás všechny. Eh, pane zpravodaji, toto je zpráva, která není reakcí na minulost, ale je to příprava Evropy na budoucnost. Eh, mluvíme o Evropské unii, ale zejména o lidech. Vy sám jste to udělal, pane Van Kampe. Hovořil jste o lidech, o lidech, kteří cestují letecky po silnicích, eh, vlaky. Jedná se o inovace. A musíme si uvědomit, že několik set milionů lidí bude tak cestovat, ať už budou k tomu používat leteckou, silniční nebo železniční dopravu. A je na nás, abychom se na to co nejlépe připravili. Proto vítám zprávu pana Van, Vimdam, Van, de, Van dem Kampa. Ten opravdu vypracoval velice dobrou zprávu za SND Pracovali jsme na CITS zprávě a na jiných programech a budeme také velice úzce spolupracovat na této zprávě. Je tady několik závěrů. Pochopitelně jedná se o mimořádně složitou záležitost a jedná se to nejrůznějších druhů dopravy. My jsme se eh, zaměřili teď eh, spíše na ta autonomní vozidla, eh, auta v tomto výboru. Ale teď je otázka, zda bychom neměli hovořit i o ostatních typech dopravy, nejenom o silniční dopravě. Jak říkal pan Van de Kamp, jedná se také o lodní, železniční, leteckou dopravu. Musíme si uvědomit, jak je technologickou výzvu to pro nás všechny představuje. Potřebujeme systémy, které by byly schopny se vzájemně propojovat a komunikovat. Musíme také zajistit kybernetickou bezpečnost. A velice důležitá je i další věc. musíme uspůsobovat konkrétním zákazníkům celý tento proces. Já jsem Maďar a představuji si, jak to bylo složité, když jsme museli bývalý sovětský systém eh, měnit a napojovat se na západní systémy. Nehovoříme jenom o vlakovém spojení, ale vůbec o budoucnosti Evropy, kdy bude existovat automatizované technologie. A už tady bylo pár eh, nehod, dokonce katastrof, ale mohu říci, pane Van de Kampe, že vaše zpráva je velice dobrá. A zmiňujete také výzkum a vývoj. To je mimořádně důležitá věc. Naprosto podporuji to, co je nastíněno pro léta 2021 2027. A pokud je o pozměňovací návrhy, eh, je tady navrhováno přechodné období, takové eh, dočasné období přechodu na tento proces. Je to důležité a důležitá je samozřejmě záležitost bezpečnosti. musíme se zabývat těmi oblastmi, kde například neexistuje dostatečně dokonalá infrastruktura. Musíme myslet také na komunikační technologie. Eh, spolu s pěti europoslanci jsme napsali dopis eh, komisaři, který má na starosti tuto záležitost. Eh, žádáme komisi, aby přišla s příslušnými návrhy. Už jsme obdrželi eh, odpověď od komisaře, od, od komise ohledně poměrně podrobných věcí, které mají v úmyslu udělat. Rád bych eh, zdůraznil i toto eh, ve svých pozměňovacích návrzích a teď děkuji panu zpravodaje a děkuji mu za, za zprávu i spolupráci. Děkuji vám, pane Ujeli. A já také jsem podepsala ten eh, dopis, o kterém to hořil teď pan Tovský. Máte slovo. Merci, madame la présidente. Vy, paní eh, předsedkyně. Dámy a pánové, samozřejmě především se poděkovat panu eh, zpravodaji za přípravu zprávy. O automatizované mobility, to opravdu je věc, eh, která velice eh, je důležitá pro řidiče, protože vlastně přestanou být řidiči a je to zřejmě nevyhnutelná budoucnost dopravy. Naše skupina ECR, EKR sice sdílí většinu názorů zpravda, ale něco chceme zdoraznit. Nejdůležitější věc je bezpečnost. Podle mého názoru to musí být naše absolutní priorita. To, že v USA nebo Číně velice rychle probíhá práce na automatizované dopravě, neznamená, že by Evropa měla hledat zkratky, protože například došlo k nehodě v Arizoně, smrtelné nehodě. Bylo to na jaře a ukázalo se, že to je ještě velice dlouhá cesta a ne nutně ten, kdo to zavede jako první, bude dlouhodobě úspěšný. Proto bezpečnost musí být na prvním místě a to i v případě, že to bude znamenat větší finanční náklady, než jaké mají naši konkurenti. Znamená to také, že eh, musíme Eh, předcházet eh, možnostem, že by se někdo zmocnil těchto vozidel za účelem například teroristických útoků. Proto musíme pracovat na této mobilitě. Je důležitý přístup k technologii a pro malé a střední podniky. Proto se jedná o eh, výrobce, malé výrobce, o ty, kteří dělají software, protože bych nechtěl, aby toto byla doména jenom největších automobilek, koncernů, které by potom měly jediné výhody z toho eh, vývoje. Digitální technologie se rozvíjí a cenově budou přístupné pouze pro tehdy, jestliže bude přístup k údajům. Na trhu je spousta malých a středních subjektů. Nejsou tady jenom velké koncerny, které ze své podstaty usilují o monopoly. Eh, majitel autonomního vozidla, eh, jako je tomu i teď, by měl mít eh, velkou svobodu volby servisu nebo náhradních dílů, protože to bude mít samozřejmě velký vliv i na ceny. Rovněž bychom chtěli více tlačit na autonomní dopravu Eh, zboží, protože tady evropské firmy už například v kolejové dopravě mají eh, velké výhody, například v automatizovaných systémech eh, metra a proto by se to mělo využít i na dlouhých vzdálenostech v silniční a železniční dopravě. Zejména v silniční dopravě se hovoří o velice obtížných podmínkách práce, proto je to velmi žádoucí. Poslední věc jsou nutné investice do infrastruktury. Na to jsou třeba finanční prostředky. Bez modernizace, bez příslušné infrastruktury, eh, aby byla tady možná eh, komunikace s vozidly, nebude žádný takový systém fungovat eh, musíme se snažit, aby se Evropa stala jenom na ty eh, oblasti, kde by byla vyloučena digitalizace. To nejde. Jako při elektromobilitě eh, snadnost přístupu k technologie a k eh, infrastruktuře bude rozhodovat o tom, zda to bude cenově dostupné. To je vše. Doufám, že budeme užitečně spolupracovat s panem zpravodajem a že se nám podaří této zprávě vzít v úvahu také momentální omezení a veškeré výhody, které automatizace dopravy představuje. Děkuji. Děkuji, pan Zlatovský, pan Windenberg má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit nizozemsky. Jsem rád, že tady dnes mohu hovořit svým mateřským jazykem. Myslím, že to potom naši komunikaci usnadňuje. Zejména mm, také proto, že zpravodajem je poslanec Nizozemska. Teď jsme tady slyšeli velmi eh, dobrý úvod eh, do celé problematiky. Eh, v Nizozemsku to také je předmětem živého zájmu, hodně se o tom diskutuje u nás doma, což je určitě dobře. Musíme také uznat to, že jeden z hlavních faktorů, který způsobuje eh, nehody na silnicích, asi v 95% případů, je právě lidský faktor. A proto je nezbytné, aby v Evropské unii eh, jsme dosáhli pokroku technologického v silniční dopravě a já si myslím, že toto je jeden ze způsobů, jak zajistit větší bezpečnost na silnicích, ale také by to mohlo vést ke snížení emisí CO2. A to proto, že eh, se tím zlepší efektivita eh, dopravy, to je velká výhoda a tím pádem to povede i ke snížení emisí. A když se podíváte na odstavec 16 tohoto, této zprávy, tak se tam hovoří také o zahlcení nebo e, zácpách e, v dopravě a i to je jedna z oblastí, kde by e, s autonomní řízení mohlo zlepšit situaci v zamezování tomu, aby se ucpávaly některé komunikace. Ale na tu otázku bezpečnosti musíme pohlednout šířeji. Jsou eh, tady i další eh, technologické, eh, technologická řešení. My ale musíme usilovat o to, abychom byli neutrální, abychom tím nepředjímali budoucí vývoj technologií. Co se bezpečnosti týče, tak nesmíme zapomínat také na kybernetickou bezpečnost. Pan zpravodaj se o tom zmiňuje ve svém úvodu, ale Eh, jinak eh, eh, v tom vlastním textu této zprávy se mm, tento aspekt nezmiňuje vůbec. Musíme si uvědomit, že mobilita může být ohrožena právě ohrožením bezpečnosti informačních systémů. A proto je potřeba je zabezpečit. A víme, že musíme usilovat o akceptaci ze strany veřejnosti a proto musíme také zajistit tu bezpečnost informačních technologií. Víme, že všechno funguje na jednotném trhu v EU, takže musíme zajistit, aby tyto technologie byly dostupné pro všechny výrobce. A také jako liberál musím upozornit na to, že je tady potřeba jasně vymezit zodpovědnosti eh, v rámci toho systému, který bude eh, v budoucnosti fungovat. Musí být interoperabilní a to by to je také jeden z aspektů, který by se měl v té zprávě více zdůraznit. Máme-li se vyhnout narušení Eh, fungování jednotného trhu. A také silniční infrastruktura se musí dále rozvíjet. Nejde jenom o ta auta samotná, ale i o to, na čem budou jezdit. Ehm, I to je eh, věc, eh, kterou zdůraznil pan zpravodaj. A potřeba dále více investovat do vědy a výzkumu, Horizon 2020 je v tomto smyslu velmi důležitý. Jeho pokračování i to může vést ke snížení emisí a i to je jeden z důležitých cílů, eh, kterého bychom chtěli dosáhnout eh, zavedením eh, autonomního řízení. A ještě dvě poslední poznámky. Chci plně podpořit to, co říkal pan zpravodaj, a sice, že bychom měli mít také etické pokyny nebo instrukce. Celá tato věc sebou nese i určitou etickou dimenzi. Někteří eh, si možná myslí, že jde o čistě technologické řešení v dopravě, ale víme, že jsou tu etické aspekty a ty je potřeba řešit, jako je využívání dat, eh, budou tady určitá etická omezení, i to si musíme uvědomovat. Eh, to musí být celou spravedlivé naší společnosti. A jak říká pan zpravodaj v odstavci 15, tady je to uvedeno trochu nejednoznačně, Odkazuje se tady také na odstavec 18, na použití dronu. Použití dronu je předmětem velmi velkých, přísných eh, omezení, o tom se neustále v Evropě diskutuje. Také v té zprávě Iny, z vlastní iniciativy paní Foster. I ve zprávě EASA se o tom hovořilo. Nejde jen o čistě o produkt, ale jde o to, k jakým účelům je tento produkt využíván a s tím samozřejmě mohou být spojena velmi vážná rizika. Umožnit dronům, aby mohla, mohly létat kdekoli. Eh, kdekoliv, eh, není úplně možné. Pokud například na tom dronu budete mít kameru a ta kamera bude snímat třeba fotbalový eh, stadion, na kterém jsou eh, lidé, tak eh, to už je něco jiného a my musíme na jednu stranu zajistit hm, různé inovace, které to, které to hm, přináší, ale nemůžeme umožnit nekontrolovatelné používání těchto dronů. Já vím, že v tom panuje trochu zmatek, ne všichni se v tom úplně vyznají, i pan Eh, Marinesku, který měl na starosti nařízení EASA, eh, to ne vždy dobře rozlišoval, ale já si myslím, že to je věc, které musíme věnovat velkou pozornost a musíme si uvědomit, že musíme mít nějaký celoevropský model, nějaký eh, celoevropský manuál pro používání, který bude zahrnovat i ty etické aspekty věci. To je nedílnou součástí mobility. Je to tedy bezpečnost, ale etika a e, celá řada dalších e, aspektů. Děkuji vám. A teď e, mám slovo i já, protože jsem spolu s pravodajkou k této zprávě. Já vám, pane Van de Kempe, děkuji za to, že jste připravil zprávu k tak důležitému klíčovému tématu. Je to téma, o kterém se neustále hodně hovoří v médiích, na veřejnosti a je to oprávněné, tato autonomní vozidla, to nepovede pouze ke změně eh, technologie, ale bude to znamenat v podstatě novou průmyslovou kulturní eh, revoluci, protože už nebudeme eh, řidiči, budeme spotřebitele, uživatele těch budoucích vozidel, což samozřejmě povede ke změně chování. A proto ten eh, mandát eh, náš, který teď končí, je také příležitostí pro to, aby Evropský parlament eh, vytvořil určitý rámec, což je cílem našeho výboru ještě do konce tohoto volebního období. Na úvod bych chtěla upřesnit, že tato vozidla Eh, kterým se říká autonomní vozidla, by měla splňovat dvě cíle Evropské unie. Vy jste to sám řekl, jednak je to v hospodářské oblasti, jde o investice, výzkum, inovace, mobilita a tak dál, ale my nesmíme nikdy zapomínat na to, že hlavní, první eh, věc, eh, na kterou musíme dbát, jsou ekologické cíle. A právě v oblasti životního prostředí, vám uvést jeden příklad, Eh, víme, že eh, každé vozidlo se dnes využívá v podstatě v průměru asi 5% doby. To znamená, že 95% toho dobu, co to vozidlo dělá, eh, to vozidlo spí, je někde na parkovišti a vlastně to dělá téměř celou dobu. A během té doby to všechny stojí peníze, protože Každý evropský občan dá 5 až 6 tisíc eh, euro ročně za údržbu vozu, přestože ten vůz víceméně pořád stojí a nic nedělá. Také zabírá prostor eh, a stojí nás peníze. Ale musíme si uvědomit, že eh, v 21. století se musíme zamyslet na tom, jakým způsobem můžeme snížit počet eh, vozidel a snížit také spotřebu energii. A stejně tak to platí i pro bezpečnost v silniční dopravě. Eh, už tady bylo řečeno, že více než 90 eh, silničních nehod je způsobeno lidským faktorem a tento nový systém by měl snížit počet úmrtí nebo počet nehod na silnicích. To je také Eh, důležitý cíl. Pan Van Berku, vy jste hovořil o v té souvislosti také o bezpečnosti dronů, eh, které se dnes využívají ke komerčním účelům. Nejsou to jenom ty volnočasové drony, ale jsou to velmi výkonné komerční drony, což také povede k ohrožení bezpečnosti. A Víme, že v této souvislosti akty přenesené působnosti nepokrývají všechny aspekty využívání umělé inteligence a používání dronů a proto eh, čekáme na konkrétní doporučení v této oblasti. Vy jste také, pane Van de Kempf, hovořil o potřebě nové legislativy, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, ale také Eh, v odstavci 8 říkáte, že potřeba odstranit všechny eh, překážky pro používání těchto údajů. Je potřeba upřesnit, co jsou ty překážky a kdo by měl mít právo používat tyto údaje. Mají to být výrobci, spotřebitele, všechny tyto otázky musíme teď nějakým způsobem vyřešit. Víme, že existuje celá řada organizací, které vedou kampaň například za to, aby se více využívaly údaje, které vznikají používáním vozu eh, ve prospěch eh, spotřebitelů. A my musíme přijít s nějakým systémem, který bude bezpečný a který bude v zájmu spotřebitelů. A no, víme, že někde je možné ty údaje využívat i s opačnými cíly. Víme, že tady několik politických skupin, které o to mají zájem, měli bychom společně tak dát na Evropské komisi, že chceme, aby vznikla právní úprava, která bude ve prospěch uživatelů. A já doufám, že eh, i ten výsledný text půjde tímto směrem. Dále eh, jsou to ty otázky spojené s používáním umělé inteligence, algoritmy, které počítají, optimalizují a využívají data, musí podléhat etickým principům. To je také velmi důležitá věc. A je to eh, nezbytná podmínka pro používání těchto dat. A tady právě může Evropa sehrát důležitou roli. A já si myslím, že až dosud Evropa nebyla příliš proaktivní v ochraně eh, údajů a musíme si uvědomit, že hlavní cíl je snížit emise, že chceme přijít s novými technologiemi v oblasti dopravy. A to je největší eh, problém, pane Van de Kampe, tedy využívání energií a infrastruktura. Mohu vám také uvést ještě jeden eh, příklad. Autonomně řízené vozidlo má 18 eh, miliard dot, eh, pardon, dat za sekundu, aby mohlo identifikovat, že někde je voda. A vidíte, kolik to bude spotřebovávat energie jenom proto, aby to mohlo promyslet tak malou věc eh, pro své fungování. To znamená, že veškerá infrastruktura na to bude muset být připravena, budou tady muset být datová centra pro používání těch vozidel a otázkou je, kolik to bude spotřebovat, kdo je bude financovat, jestli na to půjdou obnovitelné zdroje a tak dál. Všechny tyto otázky je bude potřeba vyřešit eh, v oblasti fungování infrastruktury. Pokud eh, ta infrastruktura nebude, tak eh, ani ten systém nemůže fungovat. A dále, pane Van de je potřeba připomenout ještě jednu věc. To, co automobilový eh, průmysl eh, bude, co se do něj bude promítat v těch příštích 50 eh, letech, je nepoměř, nepoměrné s tím, co se v něm odehrávalo až dosud, že dojít ke ztrátě pracovních míst. A otázka je, jak se k tomu postavíme. Eh, co budeme dělat s těmi zaměstnanci, kteří eh, již eh, dnes vnímají to ohrožení. Víme, že státy chtějí investovat do toho autonomního řízení, to chtějí odbourávat fosilní zdroje a proto musíme mít nějaký plán. A to se musí promítnout do investic. A dále chci připomenout, že budoucí vozidlo už nebude vlastněné jednotlivci, eh, bude to vozidlo, které se bude využívat společně několika eh, uživateli. Musíme si uvědomit, eh, že chceme-li zamezit přehlcení komunikací, tak musíme snížit počet používaných vozidel a to tím, že se budou vozidla sdílet celé Evropě musíme přijít s nějakým konkrétním řešením, musíme rozmístit eh, tu infrastrukturu pro společné využívání vozidel. A tady máme jeden vážný problém, a to proto, že eh, je toho celá řada, co bude potřeba eh, provést. Máme spoždění, neříkám, že už je příliš pozdě, ale máme spoždění a musíme usilovat o tom, abychom se Eh, vyrovnali ostatním. Musíme podpořit startupy, ale stejně tak musíme podpořit nové lídry v Evropě. Čína na nás eh, čekat nebude ani Spojené státy. A jde hlavně o to, jak změnit to chování v oblasti mobility. Tolik tedy můj příspěvek, pane Van de Kampe. A teď má slovo pan Kor. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Víme, děkuji ti mnohokrát za tvou zprávu z vlastní iniciativy. Chci se zaobírat jedním bodem, a sice reakcí lidí na takovou inovací. Technicky už je dnes možno tolik věcí, ale mnoho ještě není rozpoznáno, nechce se to, neakceptuje se to. A proto domnívám se, že bychom to měli změnit ve zprávě. Proto rozvoj a také příspěvek asistenčních pomocných systémů jízdy je třeba do toho zahrnout, protože to je předpokladem, protože vůbec bude umožněno autonomní řízení, abychom dosáhli takového stupně vývoje, rozvinutí systému pomocných, pro, pomocných asistenčních systémů pro řízení. Bez nich to nepůjde. Děkuji mnohokrát, proto by to mělo zaznít i ve zprávě. Paní Demonte, máte zpráva slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, s panu zpravodaj i stínovým zpravodajům za jejich příspěvky a sdílím mnoho z toho, co tady zaznělo, zejména to, co řekl pan zpravodaj. Budoucnost bude patřit autonomním vozidlům zcela obecně, také automatizované dopravě ale je třeba zvažovat, že tato doprava musí být nejenom um, efektivní, ale také bezpečná. Je třeba právě zahrnout to asistované pomocné řízení pro například postižené osoby. Eh, v Itálii došlo k velice těžké dopravní nehodě, kdy velice těžký náklad, který vezl eh, zápalný materiál, utrpěl velké škody a proto je třeba Uvědomit si, že sice autonomní řízení skýtá jistě větší bezpečnost, ale je třeba to také legislativně podpořit. Není možné zastírat, že pravděpodobně dojde ke snížení pracovních příležitostí a proto musíme rozvinout takové sociální modely, které zohlední změnu eh, v této oblasti. Pan, paní předsedkyně právem poukázala na to, že se musíme zorganizovat takovým způsobem, aby byla vozidla využívána efektivněji. A při té příležitosti chci říct, že máme ještě jiný problém. Při urbanizaci územní plánování měst tady dochází k tomu, že se daleko více využívají pozemky, využívá se, využívají se na stavu parkovišť a tak dále a tato potřeba neustále roste. A to je také souvisí s otázkou bezpečnosti, protože statistiky nám ukazují, že nejenom na dálnicích, ale zejména ve městech a zejména v oblasti chodců dochází k ohrožení bezpečnosti. A ještě jednou k A Už jsme tady vícekrát hovořili o eh, autonomním řízení v silniční dopravě Existuje tady celá řada pochybností souvisejících se s tou možností, aby se odpovídající infrastruktury vůbec mohly dostatečným způsobem vybudovat. Nebo již dnes mm, je tady ten vývoj spíše zdrženlivý pro budování takových infrastruktur. Není dostatek výrobců, nejsou ochotně nést ty náklady a už tady máme problém a také, co se týče řetězce odpovědnosti. Pomysleme na budoucnost. Budou tady administrativní kompetence, odpovědnosti eh, v oblasti dopravní legislativy, ale také v občanskoprávním ohledu, rovněž i trestně právní otázky, odpovědnosti, ručení. Konec konců se také jedná o pojištění, o pojištěnce a to všechno musí být zohledněno. A i podniky je třeba do toho zapojit, aby i oni, oni byli ochotni. A my v naše diskuse vedeme a víme, že tady existuje řada pochybností eh, a uvědomujeme si, že bezpečnost je zcela zásadní, ale to všechno musí být zohledněno v celé komplexnosti. Ještě jednou chci velice poděkovat panu zpravodaji, ale myslím si, že rozhodně máme dobrý základ. Děkuji mnohokrát. A teď pan Ertuk. Krásné dobré ráno, děkuji vám mnohokrát i za mne. Děkuji mnohokrát kolegovi Van de Kampovi za jeho zprávu. Sdělení, no, pakliže jsem byl schopen to dostatečně posoudit, obsahuje podstatné body pro mm, hromadný trh, pro autonomní vozidla. To je velice relevantní a to jenom rychle zhrnu. Týká se to bezpečnosti vozidel na jedné straně, otázky ručení za škody, eh, dodržování ochrany osobních údajů, ale také přístup k údajům, konektivity, kyberbezpečnost, společenskou akceptanci, především také co se týče technologií a dopadu na pracovní trh. Na tomto místě bych rád ještě řekl, že evropský průmysl, ať už je to OEMs nebo dodavatele, dělají své domácí úkoly, alespoň tak to cítím já a hodnotím já. Kolegové ví, že už dva a půl roku se touto oblasti velice intenzivně zaobírám, zejména co se týče subdodavatelů. Tady je třeba je pochválit. Já nejsem vždycky ten, který sice všechno pořád vychvaluje, bývám hodně kritický, ale na tomto místě je třeba průmysl pochválit, že rozpoznal znamení doby. Proto je důležité také chválit a nejenom nadávat. Pan zpravodaj ve svém návrhu poukazuje na body, o kterých jsem se již úvodem zmínil. To je velice správné, absolutně důsledné je třeba vyzývat komisi k tomu, aby předložila konkrétní opatření. A to je přesně to, co slyšíme od zástupců průmyslu, že oni své technické věci mohou zvládat sami, ale chybí jim pochopitelně ten legislativní rámec, ten regulativní rámec a ten jim musíme poskytnout my. A zde tedy eh, to musí učinit eh, Evropská komise. Zejména co se týče také Eh, schvalování eh, takovýchto vozidel a jejich povolování. Potřebujeme to kvůli bezpečnosti, ale i kvůli jiným záležitostem. Ku příkladu kvůli infrastrukturám. My velice dobře víme, ono se to jmenuje autonomní a propojené řízení, zesíťované řízení. A když hovoříme o propojování, tak víme, že tady existuje zesítění propojení mezi vozidly a mezi, a teď řeknu tedy prostředím, ať už je to infrastruktura či cokoliv jiného. A to je zcela elementární záležitost pro to, abychom byli vůbec schopni autonomně řídit ehm, chceme-li využít možnosti, abychom dospěli až k plně autonomnímu řízení. Co se týče ochrany osobních údajů, kolegyně, kolegové, to je velmi významný bod, ale také velice citlivý. Je třeba dodat odpovědi na otázky, kdo bude mít přístup k údajům a kde budou skladovány, kým a odkud budou moci být využívána tato data a také předávána dál. Eh, ten spor o data spočívá také v tom, že výrobci automobilů nejsou vždy ochotni vzdát se vlády nad údaji, stejně tak jako jejich dodavatele. Ale je třeba upozorňovat, že tady je oprávněný zájem přístupu k datům, aniž by bylo třeba za to platit. To je přeci naprosto pochopitelné. A ty jednotlivé body, o kterých jsme se zmiňovali, znamenají, že nelze e, toto ponechat pouze ve vnitrostátní kompetenci. Potřebujeme evropský přístup právě, protože tyto technologie a tato změna kultury, jak tady zaznělo, k té nedochází jenom na vnitrostátní úrovni, na evropské úrovni a dokonce na světové úrovni. A proto je třeba také pojednávat to na evropské úrovni. Pan zpravodaj se zaobírá také zvýšením efektivity účinnosti, tedy to je důležité, aby docházelo prostě k úspornému řízení. Ale přesto eventuálně by bylo třeba také pomyslet na to, že prostřednictvím této technologii můžeme dospět ke zvýšení hustoty dopravy a proto ta účinnost, kterou jestli, jak si vyvoláme, by mohla být zase ohrožena. E, používám tedy slovíčko by, protože ještě nejsme schopni to zcela odhadnout. A na poslední, a teď tady Eh, se nehovoří jenom o autonomním řízení v silniční dopravě, jedná se o jiné nositele dopravy, nejedná se jenom o silnici. Hovoříme-li o plynulé mobilitě naší budoucnosti, pak musí jednotlivé dopravní eh, nositele a moduly do sebe zapadat. Už jsem se o tom zmínil, že celá řada měst rozvíjí autonomní řízení metra. Už v roce 2007-2008 v Norimberku, ku příkladu, Eh, došlo k takzvané U3, k vybudování to bylo zavedení první autonomně jezdící soustavy metra. A já tedy jsem jenom zopakoval ty základy, ale se těším na další spolupráci. Děkuji mnohokrát a teď má kolega Peter slovo na minutu. Děkuji. Ale já, když to všechno tady poslouchám, no tak už jsem nabit energii, všichni to vědí. Pro mě, já mám 11 aut, pro mě vozidlo je kulturní objekt a já bych tento kultu, já bych tyto kulturní objekty rád zachoval, proto sbírám veterány. A nechci kupovat auto, které jede za mě. Já nejradši jezdím relí, já sám šk- školím se a trénuji, účastním se takových relí, tato autonomní vozidla, no, já miluju rychlost, věs, uháně 200 kilometrovou rychlostí lesem, to miluju na úzkých cestičkách, tam se člověk naučí ovládat auto, a rozvoj techniky také průmysl, průmysl eh, pomohl průmysl. Já neakceptuji <laughs> eh, autonomně řízené vozidlo, to tedy se přímo musím otřást a mám kopřivku. No dobře, ve městě to ještě jde, ale v zimě, když jedeme sněží nebo prší nebo na silnici, to začne klouzat a nákladák je na stanovišti, jak jak v těchto podmínkách budou moci vůbec autonomní vozidla schopny jezdit. To bude třeba e, používat celou řadu triků. No možná, že to bude fungovat ve městě, ale na venkově a venku prostě to nikdy nebude fungovat. Já sám to nikdy nebudu akceptovat. Já e, prostě řídím to auto, ne auto mě. Děkuji vám mnohokrát. <laughs> Děkujeme za vaši zprávu dnes ráno. Ale prosím vás, nejezděte 200 kilometrovou rychlostí eh, v lese. To ohrožuje vaši bezpečnost. To je otázka bezpečnosti. Paní Ayala Center, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Van de Kampovi a také děkuji těm, kteří zdůrazňovali odpovědnost, kterou neseme my vůči této budoucnosti, která není tak vzdálená. Vidíme eh, například v případu Tesly i dalších evropských příkladech a tady ani nechci hovořit o tom případu eh, azijském. Chtěla bych připomenout, že pro mě první automatické metro bylo v Detroitu na začátku 90. let. Metro bylo vynikající, automatické, ale Detroit jako město byl ruina. Eh, protože tam zkrachovaly všechny velké automobilky, byla tam strašlivá nezaměstnanost, takže infrastruktura byla naprosto příšerná a Detroit byl jedno z nejnebezpečnějších měst Spojených států. Ale metro bylo autonomní, metro bylo automatické. A já jsem tady do něj šla a pokřižovala jsem se, abych bezpečně dojela. Eh, takže děkuji vám, pane Van de Kampe, váš text je vynikající, hovoří o vztahu mezi automatismem a osobou na, na, v autě v autě, na letadle a tak, v letadle a jinde, ale málo se hovoří o infrastruktuře. A už jsme viděli v Silicon Valley v případě Tesly, že tady existuje celá řada problémů, protože jedna věc je tedy ten automa- automatismus ve vesmírném prostoru, kde snad překážky nejsou, i když jsou tam, jak vidíme. Ale druhá věc je to, co se stane s infrastrukturami. Vy se soustředíte na technické normy, na znaky, znaky znamení, signalizaci, ale já chci vědět, co se děje s asfaltem, co se děje s eh, výjezdy z měst, s jinými infrastrukturami. Ach, máme tady text, který hovoří o bezpečnosti infrastruktur, kde výzvou je nezbytné, abychom měli normy tady. Uvidíme, zda s těmi ideami, které jste tedy vyjádřil a v tomto návrhu týkající se budoucí nezbytnosti eh, pro všechny ty typy autonomních automatických vozidel, abychom také tedy zlepšili texty související s bezpečností, s normy a s povinnými eh, pravidly těchto infrastruktur na jedné věci, že v Evropě budeme tedy, já nevím, vyvíjet ty nejnádhernější autonomní vozidla, pak nám, skr- pak nám spadne eh, most eh, v Itálii. To znamená, je třeba soustředit se také na ty infrastruktury. Eh, je třeba připomenout, že než budeme investovat do nádherných vozidel, no to bude báječné, jak se to tady řekl, když například eh, staré osoby se nebudou už muset namáhat řízení, budou se moci nastoupit do automatického vozidka, autíčka, které odveze kam no to je báječné, ale je třeba, abychom se soustředili na ty nezbytné podmínky, které je třeba proto splnit. Vidíme, jak Tesla dělá smlouvu se svými spotřebiteli, ale myslím si, že je třeba uvědomit, co, že toto je třeba řídit veřejně a musí to souviset s demokratickou kontrolou údajů. Tady eh, Dovnívám se, se musíme také soustředit na využívání nafty v 21. století, ale to vše musí podléhat veřejnému řízení. Děkuji vám. Madame Ayasender. Děkuji paní Ayala Sender a teď se dívám směrem k Evropské komisi. Claire Depré tady je za komisi, aspoň mi to říkali, anebo upo- ukažte na kolegu, který to bude mít na starosti. Máte dohromady čtyři minuty. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Velice děkuji za zprávu a také za tuto diskusi, protože to dodalo další obsah k tomu, o čem dnes všichni hovoříme je to samozřejmě ambiciozní termín, ale budeme ty čtyři minuty, ale e, budu se snažit vyřešit, aspoň to nejnutnější. Nejprve chci poděkovat tomuto výboru, že vůbec nadnesl toto téma autonomního řízení a je to začátek dialogu, jak o otázkách politiky, ty jsou rozdílné a obtížné a také o legislativních opatření. Všichni hovoříte, že je nutná legislativa a my přijdeme s legislativními opatřeními. Takže tento výbor se bude zabývat také konkrétními zákonodárnými opatřeními a je důležité v této konverzaci pokračovat. Vaše zpráva je průřezová. Týká se nejenom několika důležitých věcí ohledně eh, digitalizace, bezpečnosti, sociálních otázek, pracovních příležitostí, infrastruktury a tak dále v souvislosti s autonomním řízením, ale pokrývá to také několik typů eh, dopravy. Nejedná se pouze o silniční dopravu, ale také leteckou, vodní a železniční a kolejovou. A i když automatizované řízení se zaměřuje hlavně silniční dopravu, uvědomujeme si, jaké jsou tady problémy týkající se i ostatních typů dopravy. Moje kolegyně se o tom zmíní. Chtěla bych navázat na několik bodů, které jste e, tady nadnesli a pokládáte za důležité pro silniční dopravu. Asi budete s námi souhlasit, že to sdělení z května je velice holistické, i když se zaměřuje na vozidla na silnicích, dívá se holisticky uceleně na všechny problémy, jak se to týká proč jsme eh, vypracovali tento text a zaměřili se na vozidla na silnicích. Právě proto, co jste sami říkali, že je tady naléhavá nutnost ukázat vnějšímu světu, že Evropská unie má vlastní program automatizace a není to jenom politické prohlášení, ale zatím jsou konkrétní opatření. Je to výzkum, legislativa, bezpečnost a další aspekty. Tudíž teď eh, jsme jediným blokem, který který má takovou komplexní strategii pro autonomní řízení. A teď je na čase mít už i konkrétní návrhy. Bezpečnost vy jste poukázali na otázku kybernetické bezpečnosti a vůbec bezpečnosti. Chtěla bych tady zdůraznit, že v globálním kontextu eh, UNICE, a to je souhlas, eh, součástí i toho, co v Evropské unii, jsme už dlouho začali pracovat na komplexním řešení otázky kybernetické bezpečnosti vozidel. Budeme finalizovat první krok na konci tohoto roku. A doporučení k nařízení bude pak převedeno do um, konkrétních zákonodárných opatření. Je to globální problém, zdůrazňuji to slovo globální, potřebujeme globální standardy. A chtěla bych také říci, že e, UNIC vytvořilo zvláštní pracovní skupinu e, inspirováno komisí o autonomním řízení. Teď ještě k bezpečnosti. Tento výbor se bude také zabývat eh, nařízením eh, všeobecné bezpečnosti, které bylo přijatého v květnu. Netýká se to jenom obecně otázek bezpečnosti, ale hrazí cestu také k automatizaci. Jsou tady k tomu konkrétní opatření. A proto bych velice vás chtěla vybídnout, aby se tato práce prováděla co nejrychleji na toto nařízení

Pan zpravodaj také se zaměřuje na bezpečnost údajů a tím se také zabýváme právě proto, abychom mohli rozlišovat um, odpovědnost, kterou nese vozidlo a kterou nese eh, lidská os, eh, člověk. Moje, komis, moje kolegyně ještě řekne další věci k této záležitosti. Sociální, etické otázky. Chceme vytvořit fórum, které by pracovalo právě na etických otázek v souvislosti s autonomním řízením. Zpráva by snad byla na konci tohoto roku. Jak vidím, přejete si, abych už skončila, proto rychle předávám slovo Claire. Jenom chci říct si tolik, že je to opravdu průřezová zpráva a týká se všech druhů dopravy. I my na tom pracujeme. Neznamená to, že se zaměřujeme pouze na silniční Eh, pro eh, dopravu. Samozřejmě je to na různých úrovních vývoje. U některých typů dopravy spíše pracujeme mezinárodně, například se to týká vodní dopravy. Eh, s kolegy z leteckého sektoru také nyní se zabýváme v, to U-Space a to je tedy tento program a už začínáme pracovat na prvních právních opatřeních. Také jste hovořili, že je tady spojení s umělou inteligencí. Samozřejmě, že jsme tady teprve na začátku procesu a musíme si uvědomit, jaké to bude mít dopady. Týká se to letecké dopravy a tudíž týká se to vlastně všech druhů dopravy. A my vás prosíme o podporu, abychom mohli dát přiblížit um, výzkum a vývoj a inovace s prací politickou. Snažíme se o to v komisi a určitě můžeme počítat s vaší pomoci. A jenom bych chtěla říct, že samozřejmě nás zabývá, zajímá mobilita, jaký to bude mít dopad na úrovni měst. Musíme mít udržitelné plány městské mobility, protože jedná se i o odpovědnou politiku ve městech jde o to, jak můžeme brát v úvahu tento vývoj i při městském plánování a plánování městské mobility. Děkuji. Děkuji, pane De, paní Depre. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k této zprávě je stanovena na 12. září v poledne, ale samozřejmě nemůžeme ukončit projednávání této zprávy bez toho, abychom dali slovo panu zpravodajovi a a tímto dávám slovo panu Van de Kampovi. Voorzitter, ik ben nooit bang. Koje, eh, paní předsedkyně. Není to tak, ať už to vypadá jakoliv, jenom aby to bylo všechno jasné. Já si myslím, že 2. září bylo stanoveno jako termín, ale ve skutečnosti je to 12. září. Takže já bych to rád potvrdil, že opravdu se jedná o termín 12. září. Paní předsedkyně, nejprve bych chtěl poděkovat vám a kolegům a samozřejmě zástupkyním komise protože DG Grow a DG Move velice dobře se tím zabývají. A nejedná se jenom o dobrou kombinaci i genderovou vynávaženost, ale je to také taková výzva pro ně. Děkuji kolegům za všechny připomínky. Ehm, mám tady také, vidím také před zástupce sekretariátu a pak tady máme další kolegy. Velice děkuji všem, co k tomu podotkli, protože v jejich eh, prohlášeních, v jejich projevech bylo mnoho prvků, které budeme muset dále rozpracovávat v nadcházejících týdnech. Myslím také na to, co říkal pan Koch, poukázal na význam asistovaných nebo technologií, asistenčních technologií. A e, mnohé připomínky vlastně dále objasnily to, co jsem já říkal. A hovoříme také dále s komisí ohledně aktů v přenesené pravomoci a implementačních aktů, e, pokud jde o drony a chystají se, jak vidím, pozměňovací návrhy, což je skutečnost, kterou vítám. Vždycky rád si zajdu na šále kávy se zástupce komise, abychom mohli probrat všechny podrobnosti. Já jsem si odnesl z této diskuse zejména to, o čem hovořil pan Ismail Ertuk, který se ptal, zda komise dokáže opravdu sledovat všechny vývoje technologie, tak aby regulatorní na rámec obrážel skutečně všechen tento vývoj v technologii. A to je velký problém. Nemůžeme žádat samozřejmě na komisi nemožné ale nechtěli bychom, aby průmysl byl zdržován eh, tím, že tady nebude nastaven rámec. Jedná se o právní otázky a těm bude třeba věnovat patřičnou pozornost. Samozřejmě, že důležité je myslet také na pracovní příležitosti v automobilovém průmyslu. Jsem rád, že i zelení hovoří o významu automobilového průmyslu a zaměstnanosti v tomto sektoru. To je dobré, eh, že o tom hovoří všichni. Nám jde o eh, maximální kvalitu této zprávy a budeme se o to snažit. Říct. Děkuji vám, pane Van Kampe. Já jsem eh, ekologic, aktivní oblasti ekologie, ale i o tu zaměstnanost média. Už jsem říkala, že lůta pro předkládání nám návrhů 12. září v poledne. A teď budeme pokračovat zprávu pana Ertuka o zavádění nezbytných infrastruktur pro eh, používání alternativních paliv v Evropské unii a já hned dávám slovo panu Ertugovi, aby uvedl tuto zprávu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Před nějakým časem jsme už měli téma diskutovat o tomto důležitém tématu na výboru. A dnes máme příležitost eh, probrat pozměňovací návrhy, které byly podány k této zprávě. Já bych chtěl ještě jednou výslovně poděkovat všem kolegům, kteří eh, si s tím dali tu práci. A kromě pozměňovacích návrhů máme tady také k dispozici tři stanoviska výboru IMCO a výboru pro životní prostředí. A jak víte, doprava představuje 23 celkových emisí v Evropské unii a proto je pro nás naprosto zásadní, aby do roku 2050 se podařilo zavést dopravu, která bude vytvářet nulové emise. Mám-li nějak kvalifikovat předložené pozměňovací návrhy, tak většinou se zaměřují na tři priority. Zde bych chtěl teď v krátkosti popsat. Eh, jednak jsou to ty národní rámcové plány a otázka eh, závaznosti těchto cílů. Tady jde o to najít rovnováhu mezi závazností těchto cílů a otázkami subsidiarity. Někteří kolegové navrhli, aby to byly členské státy, které si budou moci tyto cíle definovat, zatímco někteří chtějí silnější evropskou roli a já si myslím, že členské státy by měly mít dostatečný prostor nebo flexibilitu pro splnění těchto cílů, ale je potřeba také, aby bylo možné transparentně přeskoumat splnění těchto cílů. V minulosti eh, jsme možná dávali příliš důvěry členským státům prováděním těchto politik. Dali jsme jim příliš flexibility a víme, že potom jsme nedosáhli plánu, jak jsme chtěli a proto možná v budoucnosti bude potřeba posílit eh, tu evropskou dimenze. Co se týče financování těchto infrastruktur, víme, že všech těch pozměňovacích návrhů panuje jednota v tom, že je potřeba více eh, prostředků na tyto účely a že jde zejména o to, aby to byla veřejná sféra, která bude investovat do budování těchto infrastruktur, ale víme, že i soukromý sektor tady může sehrát svou roli. Bych se chtěl v tomto ohledu ještě zmínit o tom, že na té mikroúrovni v některých členských států už takové projekty financovány Eh, jsou ze strany soukromého sektoru na použití různých modelů. Tam už se rozhodli s tím jít eh, dál a začali tu infrastrukturu budovat. Ale eh, nejsou to úplně zásadní věci, ale určitý pokrok tady je. A my jako zákonodárce bychom měli podpořit a nemusíme nutně předepisovat, jak přesně to financování má vypadat. Já jsem se dovolil navrhnout kompromis a doufám, se mi podaří proto najít podporu. A potom jako třetí eh, bod eh, se hovoří o rozšíření působnosti směrnice, což mám radost, protože také podporuje, aby to byly i další eh, sítě než ty sítě TNT. A musíme rozšířit dále mm, dobíjecí stanice, ty systémy musí být interoperabilní, aby to bylo užitečné pro spotřebitele, uživatele. A Mm, také nevidím žádný problém v tom najít kompromis v otázce, jaké přesně alternativní paliva by to měla být. Takže se těším na vaše příspěvky, jinak to hodnotím velmi pozitivně, co se týče přijetí této zprávy a děkuji za eh, vaši spolupráci. Děkuji vám, pane Ertuku. Pan Zaviny má slovo. Já to řeknu velmi stručně, jak už bylo řečeno. Musíme eh, také poděkovat eh, za stanoviska eh, ostatních výborů. My nejsme jediným výborem. My velmi dobře hodnotíme vyvážený postoj pana zpravodaje. Máme několik pozměňovacích návrhů. To 32 celkem to samo je důkazem, jak velkou pozornost to zbuzuje. A chci tedy potvrdit to, co říkal pan Ertuk o výzvách v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva. Je to velká výzva a bude to mít dopady na volbu politiky, zejména v těch členských zemích, které ještě neprokázaly, že si uvědomili, jak velkou výzvu to bude představovat. Je potřeba, aby ty členské státy zintenzivnily svou práci, aby to začaly brát vážně. Je tady celá řada věcí, ke kterým bych se mohl vyjádřit, ale já se chci zaměřit na eh, ty věci, které jsou důležité pro průmysl. Je to ta potřeba technologické neutrality. A také eh, neutralita paliv. Potřeba, aby infrastruktura k tomu byla neutrální abychom vsadili eh, všechno na jednu kartu. Otázka neutralita, neutrality je skutečně zásadní, protože víme, že tato oblast prochází velmi rychlým vývojem. Je potřeba, abychom měli infrastrukturu, která bude vyhovovat pro všechny typy alternativních paliv a to se samozřejmě musí promítnout i do financování. Vím, že eh, jsou naplánovány dvě schůzky stínových zpravodajů Eh, blízké budoucnosti, myslím, že to je to správné místo, jak se zabývat eh, podrobně těmito otázkami. Eh, další řečník. Děkuji. Pan Demesmakr. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu zpravodajovi. Když jsem si přečetl pozměňovací návrhy, tak jsem si všiml s potěšením a vyplynulo to i z té diskuzi na tomto výboru, že Eh, většina členů výboru eh, sdílí eh, stejné cíle, máme-li dosáhnout toho omezení zvyšování teploty mm, naší planety, tak se to musí promítnout do snížení fosilních paliv. A stejně tak ta alternativní paliva musí být cenově dostupná a dobíjecí infrastruktura v současnosti je zatím velmi omezená. Hlavním cílem je dosáhnout eh, eh, realistického vyváženého souboru cílů pro, tento, pro toto odvětví. Je to zatím velmi mladé a rozvíjející se odvětví, eh, kde se věci mění velmi rychle a v těch našich pozměňovacích návrzích Musí platit eh, základní eh, principy, jako je mm, možnost inovací, eh, konkurenční hospodářské prostředí, které bude stimulovat přijímání inovacích, ale stejně tak to musí být i rovné podmínky na trhu, aby to vedlo k konkurenceschopnosti a proto bude potřeba přijmout celoevropská pravidla nebo normy, což si samozřejmě bude vyžadovat také to, aby na tom všichni spolupracovali, abychom zajistili interoperabilitu dobíjecích stanic. V dlouhodobém výhledu potom musíme eh, definovat jednotlivé fáze zavádění infrastruktury, což eh, by mělo pokrýt všechny typy paliv, tak abychom v tom eh, dlouhodobém výhledu dospěli k těm nejefektivnějším palivům Technologická neutralita musí být dodržována ve všech fázích, to by mělo být to by měla být největší priorita této zprávy. A co se týče financování, souhlasím s panem zpravodajem, že eh, to nemůže být pouze veřejný sektor, i soukromý sektor v tom může hrát svou roli. Jako zákonodárci se musíme postarat o to, abychom nastavili správně podmínky, aby soukromý sektor mohl také eh, přejít na ten nový eh, model Je škoda, že ne všechny členské státy eh, mají stejnou míru ambicí. Ale víme, že ty cíle jsou nastaveny správně. Evropská unie musí být aktivní, musí dopo- vydávat doporučení pro členské státy, jak těch cílů dosáhnout. A odměnit ty úspěšné a umožnit také další řízení osvědčené praxe eh, z těch zemí, které jsou v tom úspěšné. A těším se na další diskuzi. Pan Rike má slovo, děkuji. Paní předsedkyně, chci poděkovat Ismailovi za vynikající zprávu a z toho vyplývá, jak je to nesmírně komplikované, protože kolikrát není jasné, z jakého konce k tomu přistupovat, jestli Eh, ze strany trhu s energiemi nebo trhu s eh, auty, protože víme, že tady jsou kromě toho také velké rozdíly mezi členskými, členskými státy, které například eh, jsou v jiné fázi vývoje toho trhu automobilového nebo energetického. Jak už říkal pan zpravodaj, je potřeba zdůraznit technologickou neutralitu šíření eh, dobíjecích eh, stanic a propojení celého evropského území, pokrytí celého evropského území. Podíváme-li se do historie, tak eh, nejprve vznikl vůz na spalování Eh, benzínu nebo nafty na začátku 20. století bez toho, aby existovala síť čerpacích stanic, ta vznikala postupně a následovala po té, co se vyvinulo, to první vozidlo a podobně tomu bude i v této oblasti, i v zemích východní eh, Evropy. Já si vzpomínám, že když eh, jsem cestoval v těch takzvaných východoevropských zemích po pádu zdi, tak jsem měl na mapě naznačeny čerpací stanice, abych věděl, kde budu moct nabrat eh, benzín, protože ne všechny typy eh, paliva eh, byly dostupné v těchto zemích. Takže no. je to automobilový trh, který povede k rozvoji i té sítě Eh, nebo infrastruktury pro paliva. A druhá poznámka, jde o typ vozidel, protože to se promítne do toho, jak bude vypadat eh, celá ta síť. Teď eh, ten dosah elektrovozu není příliš vysoký. Víme, že Tesla teď dosahuje třeba 160 km, ale v budoucnosti s tou druhou generací bude ten eh, dosah nebo dojezd vyšší a 400 a více kilometrů a to se samozřejmě promítne i do povahy té sítě. Což bude znamenat, že eh, ta kapacita dobíjení nebude eh, stejná ale bude potřeba, abyste využívali ty vysokokapacitní eh, nabíječky a to samozřejmě povede i k, těm, eh, k tomu, že se budou zavádět jiné systémy. A přiložil jsem vlastní pozměňovací návrhy, které se týkají toho, že eh, ty stanice by měly být, měly zahrnovat více způsobů dobíjení. A také si musíme uvědomit, že to je asi jediný způsob, jak můžeme přistoupit k tomu budoucímu vývoji. Pořád ještě nevíme, jak to celé dopadne. Víme, že amortizace eh, by měla přestat asi 10 let, takže je tady celá řada problémů, které ještě se musí vyřešit. A další poznámka na závěr, co se týče investic, tak se samozřejmě můžeme ptát, jestli to mají být jenom veřejné investice. Já si to osobně nemyslím. si představíme, jaké, jaký objem mají ty veřejné eh, investice, musí k tomu se přidat i soukromé investice na použití různých mechanismů. Podle mě proto není vhodný Connecting Europe Facility. Je evidentní, že pokud se ten trh bude rozvíjet, tak budou k dispozici prostředky na rozvoj té sítě. A samozřejmě tam, kde to bude nejrozvinutější, tam eh, eh, těch prostředků bude k dispozici nejvíce. Eh, víme, že tady jasná souvislost mezi tím rozvojem automobilového trhu s rozvojem trhu s dobíjecími stanicemi. A víme, že ne vždy to je ve přímé souvislosti. To je všechno, co jsem chtěl k této zprávě Myslím, že je to zpráva, která otevírá celou řadu velmi komplikovaných otázek, jednak v oblasti eh, ochrany životního prostředí, ale také v oblasti průmyslu a já si myslím, že to všechno směřuje tímto směrem. Děkuji vám, pane Rike. Další řečník. Well, thank you, chair. Velice děkuji, paní předsedkyně, a je dobré, že jsme zase zpět. Já jsem velice vděčný panu Artukovi za vynikající práci, kterou prozatím odvedl na této zprávě. Pořád ještě čekáme na kompromisní pozměňovací návrhy a velice se těším na spolupráci s ostatními, abychom zajistili dohodu na nadcházejících zkusách, zkusích stínových eh, zpravodajů. Teď bych chtěl zdůraznit jenom několik prvků a na dnes několik otázek pro komisi. První eh, klíčový faktor z našeho hlediska je, abychom zajistili životní cyklus emisí, který by byl posuzován při jakémkoliv eh, eh, vývoji alternativních paliv. Je třeba hledat řešení problémů klimatických změn. A proto se musíme chránit před tím, abychom problémy náhodou nezhoršovali eventuálními politikami v oblasti alternativních paliv. Konkrétně vlastně myslím na to, že některá takzvaná alternativní paliva jsou fosilního původu. Například ty, které jsou z břidlicových plynů nebo z palmového oleje. A jejich produkce by mohla mít dalekosáhlé a škodlivé účinky na použití půdy, na požadavky na vodu a na občany jako takové. Proto bychom byli rádi, aby komise nastavila kritéria udržitelnosti, na základě kterých by bylo možné patřičně vyhodnocovat a zmírňovat tyto negativní dopady. Je důležité udržitelné městské plánování a to nemůžeme pomět v našich nadcházejících diskusích. Komise navrhuje 800 milionů e, euro navíc a myslíme si, že to by se mělo zaměřit na podporu infrastruktur alternativních paliv pro veřejnou dopravu, aby bylo možné eh, například eh, dále využívat eh, sdílená řešení, jako jsou autobusy, tramvaje a samozřejmě také jízdní kola a skutry. Pokud je o finanční prostředky, stejně jako pan Rikáni, my si nemyslíme, že by eh, pozměňovací návrh měl požadovat více státních nebo jiných veřejných prostředků, která by měla eh, naplývat do eh, infrastruktury alternativních paliv. A také očekáváme, že disparity, pokud jde o Eh, zdanění energetické politiky různých eh, typů, potra, eh, typů dopravy by se měly člen, řešit na straně členských států. A nakonec ještě pro komisi. Jenom se chci zeptat, jak reálný je slib pana Junkera, který dal Trumpovi, že tady budou do, do, dovozy plynu ve velkém, velkých objemech a zda tento importovaný eh, eh, plyn bude vyráběn frakovací nebo získávan frakovací metodou. A kdo to všechno zaplatí? A jak se bude realizovat distribuce? Já jsem odhodlán spolupracovat se stínovými zpravodaji, abychom nakonec měli takovou zprávu, která opravdu pomůže členským státům k rychlé dekarbonizaci dopravního sektoru a to v souladu s cíly obnovitelných eh, energií a eh, se sliby, které obsahuje pařížská dohoda. A velice se těším na nadcházející diskusi. Myslím, že ta začne příští týden. Děkuji mnohokrát. Já teď budu sledovat čas, a, protože poté máme společné zasedání eh, s výborem ITRE. Takže paní Kresín, máte slovo na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát Izmailovi, zpravodaji i stínovým zpravodajům za práci na této zprávě. Je jasné, že auta se nezastavují na hranicích ani CO2 a to je jedna z největších výzev mobility zítřka, proto je tak důležité, abychom vybírali, jakým směrem se obírat, ale už to tady zaznělo. Kalendář Hmm, není zrovna pozitivní, když se na to podíváme. Blížíme se konci legislativního období a bohužel se nám toho mnoho nepodařilo. Nedosáhli jsme ještě účinných opatření v této oblasti. Co se týče průmyslových kapacit, ale tady už také bylo velice správně připomněno, že třeba snažit se o dosažení geopolitické rovnováhy v rámci ale také důvěry spotřebitele, kteří zatím nemohou nabíjet své vozidlo tam, kam jezdí, ale je třeba také pomoci jednotlivým zemědělským farmám, eh, které nemohou být velice rychle zásobovány. Je třeba definovat v rámci jakého Eh, harmonogramu budou instalovány příslušné dobíjecí stanice. Bohužel toho ještě nebylo dosaženo. Hmm, podívejme se na alternativní paliva, eh, co se s nimi děje v rámci dodržování pařížské dohody. Je třeba dodatečná financování pro strategický rozvoj nejenom kapacit v Evropské unie. Je třeba soustředit se na priority ale ne tak, aby tomu trpěli, aby tím trpěli všechny zdroje dopravy. Děkuji, pan Petrle, na minutu. Děkuji mnohokrát. Já to vidím jako budoucnost. To je dobrá budoucnost, alternativní paliva. Těch je třeba vyrábět víc. Dokonce Moje veteráni jezdí na alternativní paliva. Je třeba mít alternativní paliva i pro takový typ vozidel. Já jako člen dopravního výboru už jsem se pokoušel dopracovat se k elektroauto. Dokoupil jsem si jedno baterii na 30 kW, docela dobře to funguje. A tam, kde bydlím, a sice na venkově, kde každý večer lze strčit eh, zásuvku do zástrčky a dobít si nabíječku. Eh, tam to jde, ale tam, kde to nejde, tam je to problém. Eh, potom je, vidím tady, jak si lidi budou roztahovat prostě prodlužovací kabely někde z domova z okna až směrem do garáže, aby si mohli vozidlo nabít. Já jsem jediný eh, v našem výboru, který jezdí elektrickým vozidlem, třeba že nejsou mou vášní. Děkuji mnohokrát, pane Lundgrene. Děkuji vám Děkuji a doufám, že mě poskytne eh, více času, protože já hovořím za Gzeno Mešne, která je stínovou zpravodajkou a ona podporuje eh, ambiciozní eh, cíle pro LNG skapalněný plyn a bylo to v uplynulém období, kdy se hovořilo o alternativních palivech. Je to pořád fosilní palivo, ale pro dálkovou lodní plavbu Eh, vidíme, že je to důležité, protože tady není k dispozici elektrická mobilita a proto v této přechodné fáze musíme používat také skapalněný plyn. Potřebujeme ho ještě více v přístavech, protože množství lodí, které pohání skapalněný plyn, asi bude růst v nadcházejících rocech. V roce 2020 vlastně eh, limity klesnou na 0,5%. Proto eh, budou další lodě, které budou potřebovat nižší emise a více skapalněného plynu a bude to nejenom v Severním a Balckém moři. Pak je tady další problém eh, přístavů. Týká se to danění energií, zejména eh, elektřiny eh, a je, je levnější vyrábět elektřinu lodními motory přímo na palubě lodí, místo aby to bylo napojené na místní elektrické sítě. A proto se, a zatím se tedy ale nepoužívá tato elektřina, která by byla vyráběna přímo na lodích a u pobřeží a tím se nezlepšuje ovzduší a chybí implementace směrnice a to Gezina vidí jako problém. A už poukázala na to, že pouze osm členských států plně e, implementovali cíle, které jsou nastoleny v této směrnice. Proto i ona a celá skupina bude pro směrnici o alternativních palivech. Prosím ještě o 10 vteřin na osobní poznámky. Pane Ertuku, já, asi jste si všiml, že i já jsem měl poznávací návrhy k odstavci číslo 7. Myslím si, že bychom neměli jít alternativou nových fondů, neměli bychom dělat mikromanagement, pokud jde o procenta a kolik by mělo přijít, připadnout na veřejné a soukromé subjekty. Myslím si, že bychom neměli mít tady nějaká preferenční stanoviska. Já také nejsem v preferenční pozici, evidentně, protože pan zpravodaj mě ani neposlouchá. Doufám ale, že si děláte poznámky, protože já si myslím, že je velice důležité, abychom nešli cestou eh, odstavce 7, kde právě se udá, uvádějí přímo procenta, nastavují se nové fondy a kde byste chtěl, eh, aby žadatelé se, standi, se dostali do preferovaného postavení, pokud přispějí k tomuto fondu, aniž by bylo jasné, kolik by vlastně měli přispět. To nevidím jako správnou cestu dopředu, proto prosím, abyste se s tím znovu zabývali. Myslím, že je to um, problematické nejenom pro Evropskou komisi, ale částečně i pro Evropský parlament. Děkuji. Teď dávám slovo. Dávám slovo panu Ertugovi, máte slovo. nebo takže teď máte tedy vy slovo na dvě minuty, protože na nás už čekají kolegové. Poprvé, že o této věci hovoříme a já jsem viděla prostřednictvím pozměňovacích návrhů, jak velký zájem o to má tento výbor. Opravdu se jedná o to, aby Evropa vedla k budoucnosti mobility. Několik poznámek z mé strany. My jsme hovořili o tom, že je tady jistá nevyváženost mezi tím, co se děje na národní úrovni a jak moc by měla Evropa zasahovat, Evropská unie. Já už jsem dříve zmiňovala, že brzy budeme vyhodnocovat směrnici, budeme to dělat soustavnějším způsobem způsobem. Tedy nejenom národní politický rámec se bude hodnotit, ale i směrnice a budeme vycházet samozřejmě z toho prvního cvičení na straně členských států. V tomto kontextu se budeme také snažit se e, podívat na různá alternativní paliva a jaký mají vztah ke konkrétním typům dopravy. Tady bych se vrátila k tomu, o čem hovořil pan Van Littenberg. Pan Rike hovořil o tom, kdo vlastně e, je tou hybnou silou při přechodu na mobilitu s nulovými emisemi. Ano, máte pravdu, že samozřejmě ta elektrická vozidla v tom hrají důležitou úlohu a je důležité, aby tady byla dostatečná nabídka i pro spotřebitele. Můžeme vytvořit jakoukoliv síť, ale to ještě samo o sobě moc nezmění. Pokud je o přijetí eh, konzumenty, pak musíme myslet na ty, kteří budou začít začínat používat tyto nové technologie a jde o to, abychom mohli celý ten ekosystém posunout dál. Eh, transpozice směrnice. Možná je tady dobrá zpráva. My jsme už hovořili o tom, že velice pečlivě sledujeme, jak se ta transpozice provádí. Už je eh, více členských států, které začínají eh, ty, ta pravidla dodržovat. Co jsem ještě chtěla říci? Aha. Jenom eh, poznámka k tomu, kdo bude platit za tu infrastrukturu. Zaprvé chci říci tolik. Na, na, na začátku nástroje pro propojení Evropy my jsme vlastně přispívali k tomu eh, prvnímu rozvoji prostřednictvím grantů. Ale časem jsme si uvědomili, že dozrával trh proto jsme používali tento nástroj nejenom jako možnost grantů, ale i jako finanční nástroj. Teď je stále více eh, projektů, které už dozrály k tomu, aby se mohl používat inovativní finanční nástroj, nástroje. Pak poslední bod, který bych tady chtěla zmínit. Je tady řada pozměňovacích návrhů, které možná trochu spochybňují úroveň ambice v tomto sektoru. Mnozí z vás zmiňovali eh, konkurenční výhodu Evropy v tomto odvětví. Musíme se posouvat v této oblasti, a to i v oblasti kvalifikací. Určitě je to otázka, která si vyžádá další investice spolu s členskými státy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a poslední slovo má pan Ertuk. No, Všiml jsem si, že komise neodpověděla ani na jednu jedinou z mých tří otázek. A já vás žádám o spolupráci, o k tomu, abychom dostali nějakou odpověď. No dobře, takže dám komisi čtyři minuty. Dala jsem slovo čtyři minuty komise, ale teď už jsme ve spoždění pro příští diskusy. Slovo má náš pan zpravodaj a pak pan Kisleroyd neobdrží-li odpověď z komise, tak přes paní Depre od odpověď dostanete a sice písemně, to bude to nejjednodušší. Takže, pane Artuge, dostáváte slovo k závěrečným poznámkám k vaší zprávě, prosím, a pak dám lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát všem kolegyním a kolegům, kteří se účastnili diskuse. Ukazuje se, že se jistě sejdeme, zhodneme. Já jsem připustil, že u financování, a tady se mi nejedná o to, abych prostě měl pravdu já, nebo abych tady znova vynalezal kolo, nebo nějakým jiným způsobem si něco vymýšlel, abychom mohli říci, že jsme něco udělali. Ne, mně se jedná o to, když se mi ukáže cesta řešení, mechanismus toho, jakým způsobem takovou infrastrukturu můžeme podpořit, jakým způsobem eh, to můžeme i monetárně eh, podpořit, tak jsem otevřený, ale musím znovu říci, v posledním období jako zpravodaj transevropských dopravních sítí už tenkrát s, těm, s touto Connecting Europe Facility musel nejprve pochopit, jak by to mělo fungovat a s agenturou INEA, která se tenkrát jmenovala jinak, ale teď se jmenuje INEA, ale máme v této agentuře takové místo, kde je nazbíráno tolik kompetencí a zkušeností, že může poskytnout impulzy pro rozvoj. My jsme založili evropské koridory, celou řadu um, osvědčených postupů se aplikovalo, A proto je dobré, že abychom, aby se jednotlivé členské státy ty pohly. No to je sice dobré, že už se pohly, ale neměli bychom, no já to řeknu spíše pozitivně, měli bychom odměnit ty, kteří v době, kdy riskovali své peníze do investici těchto infrastruktur, aby i jim jsme poskytli podporu. To by mohlo podnětit další vývoj. Jakým způsobem to uděláme, jsem zvědav, co nám komise navrhne, jaké návrhy přijdou od kolegu Zatím děkuji za velice konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, pane Ertuge. Připomínám, že hlasování se bude 24. září na našem výboru a vyzývám naše, eh, promiňte, srdečně zvu mezi námi kolegy z výboru ITRE, a na pět minut přerušujeme zasedání, aby se všichni mohli posadit. Děkuji.